frakce SAD a ALD eh, mě poskytly žádosti o jmenování do výboru a delegací. Já bohužel vám je nyní musím takto předložit, protože zítra nebude zápis a zápis bude až v Štrasburku, což vede k tomu, že pouze tím, že to přečtu, alespoň takto jsem byl informován, zaručím tomu, že ta jmenování budou správně provedena. Normálně říkám na tomto místě, že jmenování naleznete v zápisu z jednání, ale zítra zápis k dispozici nebude, takže já musím říct, o co se jedná. Kalina Punsel se dostává do výboru ITRE a do delegace um, shromáždění AKPEU a pan Jens Nilsson na listopadní paní Anne dostává do výboru pro regionální rozvoj. Chci k tomu něco